Merci. Wir beginnen? Ich... Nevím přesně, v jakém pořadí začít. Eh, máme zde zajímavé hosty pozvány. Paní profesorka Helga Novotný, prezidentka Evropského, eh, Evropské výzkumné rady. Doufám, že jsem se eh, nedopustil chyby. A pan Yves Meny je prezidentem výzkumné rady a pan Jack Metty, který eh, rovněž vystoupí s prezentací z ERC Executive Agency. Doufám, že jsem všechny funkce a tituly zvládl a všechny vás srdečně zvu a zdravím. Nevím, v jakém pořadí začnete. Hm, hlásí se paní profesorka, takže má přednost a je také nově zvolenou prezidentkou a tudíž máme velkou radost, že paní profesorka Novotný je zde mezi námi dnes a i ostatní pánové a dají nám příležitost informovat se o tom, co se v rámci Evropské výzkumné rady děje. Dámy a pánové a paní Novotný, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru ITRE, dámy a pánové. Je pro mne potěšením být mezi vámi. Posledně se mi této cti dostalo ještě před zahájením činnosti Evropské eh, výzkumné rady. Od té doby jsme zaznamenali velký pokrok a jsem vděčná, že jste nás pozvali a že vám můžeme přiblížit naši činnost. Takže krátké ohlédnutí za tím, co se stalo od vzniku ERC a poté si s vámi ráda vyměním eh, názory na to, co ještě musíme udělat v zájmu konsolidace Evropské výzkumné rady a v, zájmu toho, abychom se stali světovou financující eh, radou výzkumu. Zatím je to skutečně příběh úspěchu. Měli jsme totiž obrovský ohlas v rámci vědecké komunity a také ze strany organizací typu EMA a e, dalších. Paradigma Evropské výzkumné rady, jak tomu rádi říkáme, znamená, že vůbec poprvé dochází k soutěži na evropské úrovni eh, v podpoře těch nejlepších eh, vědeckých institucí. Předtím ehm, se jednalo pouze o ehm, soutěž či konkurenci na národní úrovni, pokud jde o hraniční výzkum. Nyní máme ehm, evropskou soutěž. Eh, snažíme se zajistit časnou eh, nezávislost pro mlavé, eh, mladé vědce a to je jeden z důvodů, proč přicházíme o velkou řadu, o velký počet mladých vědců, kteří odcházejí do Spojených států amerických, protože tvrdí a mají pravdu, že Amerika jim nabízí větší možnosti nezávislosti v raném stádiu než v Evropě. My chceme si udržet ty nejlepší, chceme, aby se vrátili a chceme, aby Evropa byla skutečně přitažlivým místem pro jejich práci. Hraniční Hraniční výzkum znamená též hraniční objevy, hraniční eh, technologie a my eh, doufáme a jsme přesvědčeni, že to povede též alespoň něco z toho k hraničním inovacím. Evropská výzkumná rada byla též úspěšná v tom smyslu, že jsme již zaznamenali určitý dopad na stanovování nových standardů pro evaluaci. Jeden příklad z Eh, se týká restrukturalizace polského systému hodnocení. Ten vlastně je modelován podle ERC a náš systém evaluace eh, byl eh, akceptován, akceptován řadou nových zemí. A také vůbec poprvé došlo ke skutečné soutěži mezi jednotlivými univerzitami v Evropě. Když se rektoři eh, setkají, tak se baví o tom, kolik grantů Evropské výzkumné eh, rady ten či onen získal. Je to velmi zdravá soutěž, která zde probíhá mezi univerzitami. Nyní jsme již překročili tisíc stipendistů ERC, to znamená, je zde skutečně velký zájem ze strany mladých vědců v Evropě, kteří začínají utvářet skutečně jedinečnou evropskou eh, vědeckou eh, obec v oblasti hraničního výzkumu. Také jsme již vydali řadu publikací o hraničním výzkumu Také jsme zaznamenali úspěch v tom smyslu, že řada zemí se zavázala k tomu, že z vlastních finančních prostředků budou financovat své mladé vědce, které nemůžeme financovat my, kteří se dostali pouze na úroveň eh, pohovorů s námi, ale pro nedostatek rozpočtových prostředků jsme eh, je nemohli financovat úplně. A eh, nyní bych se ráda dotkla hlavních výzev, které jsou též součástí strategie 2020 a také bych eh, vlastně zde chtěla zasadit do kontextu hraniční výzkum. Eh, chci připomenout, že hraniční výzkum je výzkumem zatím neznámých oblastí. Je zde určitá inherentní eh, nejistota v těchto hraničních oblastech, ale historie věd nám říká, že mnohdy se můžeme setkat s nečekanými výsledky, které nejsou plánovány, ale které se objeví na základě takovéhoto hraničního výzkumu. A proto se domníváme, že je nutno samozřejmě eh, prioritizovat eh, výzkum a současně zkoumat v rámci velmi široké škály oborů. A je obtížné stanovovat konkrétní cíle, ale chtěla bych vás ujistit, že věci, kteří eh, s námi spolupracují, si uvědomují i celospolečenské problémy a integrují je do svého výzkumu. Takže stručný pohled do budoucna. Chceme i nadále investovat do vynikajících jednotlivců. Jsou to lidé, jednotlivci, kteří přicházejí s těmi nejlepšími nápady, náklady, a které můžeme financovat jako e, začínající vědce, ale tež jako zralé vědce. My jsme také upravili e, věk e, PH věk na základě kterého se mohou ucházet o podporu. Jedná se o 2 až 12 eh, eh, let po eh, získání titulu PhD, PhD. Začali jsme také diskutovat o tom, co dělat dále, jak postupovat dále. Hovoříme o tom, zdali bychom se neměli posunout do oblasti, kterou označujeme úslovím vytvářet kreativní oblasti. Je to, jsou to teda oblasti, eh, které si vyžadují novou eh, vědeckou kreativitu. A také chceme posílit evropské eh, pozice v globálních vědách a také v oblasti inovace. Pokud jde o vědeckou stránku, o té jsem právě hovořila, tak eh, nyní pohled na administrativní stránku věci. Tady musím být velmi upřímná. Ta naše jízda nebyla zatím tak hladká, jaké jsme doufali protože eh, jsme eh, nyní, teda máme za sebou to takzvané rané dětství a nyní jsme se dostali již do um, mladé dospělosti. Tran- přechod naší agentury do podoby takzvané exekutivní agentury byl poměrně bolestný a jedním z důvodů je, že takováto výkonná exekutivní agentura musí být velmi eh, flexibilní, ale to neznamená, eh, že mm, ta stávající podoba odpovídá i hraničnímu výzkumu. V červnu nebo v červenci 2009 se stala naší agentura eh, autonomní a Tady jsme museli samozřejmě čelit splynutí dvou kultur, vědecké kultury, která eh, spočívá na důvěře a byrokraticko-administrativní kulturu, která je založena na kontrole. Zatímco kontrola a zodpovědnost jsou nutné, určitě pochopíte, že došlo k určitému eh, střetu kultur eh, v minulosti v tomto ohledu a proto eh, je zde potřeba konsolidace, ta byla uznána obecně a i v menu bude hovořit o výboru pro revizi či průzkum v poločase, ale jeden z důvodů spočívá v tom, že ta struktura řízení Evropské eh, rady pro výzkum eh, není dokonalá. A eh, tato nedokonalost spočívá v tom, že na jedné straně tady máme vědeckou radu, která vytyčuje vědeckou strategii a v tomto ohledu jsme naprosto autonomní. Nikdo se nikdy nepokusil o to nás ovlivňovat, ale předpoklad je ten, že lze jednoznačně oddělit vědeckou strategii od administrativní stránky, což ale v praxi zatím nefunguje. Administrativa a vědecká strategie jsou a musí být mnohem těsněji provázány, než se než jak se s tím počítalo eh, v prvopočátku. A také vědecká rada byla samozřejmě pověřena vypracováním vědecké strategie, nemá eh, žádnou právní osobnost a na tomto místě musím poděkovat zejména Žaku Metejovi Eh, pracuje velmi harmonicky, zejména díky osobám, které eh, v ní působí. Struktura je nadále zranitelná, protože to samozřejmě záleží na osobách, které obsadily klíčové pozice. Také jsme zjistili, že existuje komplikované rozhraní s hm, teda mateřským hm, hm, generálním ředitelstvím. To ještě nebylo zcela eh, vyřešeno. Klíčové doporučení. My se snažíme skutečně o integraci integraci vědecké a administrativní kultury. V této chvíli na základě návrhu výboru rekrutujeme ředitele, nebo se snažíme teda rekrutovat ředitele, který bude ředitelem exekutivní agentury, bude to vědec, ale bude mít i bohaté administrativní zkušenosti. A nyní se nacházíme eh, v tomto procesu rekrutování, hledání takovéhoto ředitele. A dále se snažíme o objasnění eh, role vědecké rady a jejich eh, vztahu k jednotlivým dalším orgánům. My jsme okamžitě implementovali doporučení výboru pro eh, přeskum v poločase, což se týká eh, obsazení nebo najmenování členů panelu a tak dále. To byly určité nedostatky v tomto ohledu, ale pokračujeme zdárně. Další kroky v návaznosti na doporučení výboru e, spočívají v tom, jak definovat anebo redefinovat vztah mezi exekutivní agenturou, vědeckou radou a e, příslušným generálním ředitelstvím. Znamená to, že budeme muset ustavit stále výbory, že rada ERC musí mít jasnou viditelnost, že vznikne identifikační výbor pro obnovu vědecké agentury a tak dále. To jsou důležité prvky, abychom byli schopni vykonávat náš mandát. A širší eh, nebo nebo naší snahou je přesunout se od kultury kontroly ke kultuře důvěry. Respektujeme zásadu eh, odpovědnosti, ale také doufáme, že v rámci re, příští revize finančního nařízení bude prostor pro eh, specifické úpravy eh, hraničního výzkumu, protože v této chvíli působíme v rámci grantového schématu, který je založen, nebo které je založeno na kontraktu, na smlouvě a e, nepředstavuje e, snadnou cestu získávání finančních prostředků pro vědce a jejich hostitelské instituce. Na svém zasedání 2. března e, Rada pro konkurenceschopnost schválila všechna doporučení výboru pro hodnocení v poločase. Ovšem, objevila se, se určitá rezerva nebo mezera v tom, jak komise na to reagovala. Toho se ujala Rada pro konkurenceschopnost na svém zasedání a sice zpracovat ještě jeden e, přeskum a sice v červenci příštího roku, aby se zjistilo, zdali ta doporučení um, a i um, naše opatření jsou dostatečná eh, pro to, abychom dospěli k tomu splynutí vědecké a eh, byrokratické či administrativní kultury, o níž jsem hovořila. Toto připravuje půdu pro eh, nový přeskum mm, do července 2011, abychom teda stanovili, zdali úpravy a mm, mm, doporučení jsou dostačující k tomu, aby Evropská rada pro výzkum získala tu strukturu, infrastrukturu, kterou potřebuje. A když, se, když pohlédneme nad eh, rámec rámcového programu číslo 7, tak doufáme, že eh, Evropská rada pro výzkum eh, se stane institucí stálou. Zatím je její život dočasný, omezen až do roku 2013 na základě sedmého rámcového eh, programu. My bychom se chtěli stát institucí sui generis se značně vyšším rozpočtem, tak abychom mohli plnit naši jedinečnou úlohu, naše poslání a při pohledu na strukturu, tak musím říci, že ty články v Lisabonské smlouvě, které skýtají určitou možnost úpravám anebo přizpůsobením, bude-li, bude toto zapotřebí, jsou právě vhodná. Takže vám děkuji za pozornost. Děkuji srdečně za e, tuto podrobnou prezentaci. Navrhuji, abychom nejprve si poslechli všechny tři prezentace. E, teď jste na řadě vy, pan Meny. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, dovolte mi, abych e, naznačil jakou mám zkušenost ehm, jako zpravodaj z tohoto výboru. Nejprve bych rád ehm, řekl, že když ECR byla instalována, tak jsem byl trošku skeptický, eh, co se týče této instituce, protože jsem byl přesvědčen o tom, že jedna potenciální slabina této nové instituce by mohlo být eh, vyhodnocení, proces posouzení návrhu a můj skepticismus byl založen na pozorováních toho, co se stalo v jiných, eh, v jiných programech komise, eh, kdy alespoň se mohlo říct, že celý evaluační proces eh, nebyl vždycky zcela přesný. Rád bych rovněž řekl, že jsem byl přizván k tomu, abych byl eh, zpravodajem tohoto výboru, protože tenkrát jsem byl předsedou Evropského univerzitního institutu a už jsem měl zkušenost eh, se s intenzivnějšími vztahy s evropskými institucemi. Dnes už tuto zodpovědnost nemám, jsem svobodný člověk a to, co budu říkat, je výraz Ehm, toho, eh, mé vlastní názory a názory výboru a nebudu nic skrývat, protože bych se obával, že by mohl poškodit jméno instituce, institucí. Tak dovolte mi, abych řekl, že po několika týdnech nebo měsících ehm, šetření a analýz, které byly založeny na různých studiích, slyšeních a konzultacích a dokumentech, jsme velmi rychle eh, ve výboru došli k několika dosti jasným závěrům. První. ECR je úspěchem. ERC je velkým úspěchem. A určitě je takovým diamant v koruně v oblasti výzkumu, eh, která je sponsorována Evropskou unii. A pokud ještě musí dojít některým vylepšením, tak tato zlepšení by mohla rovněž posloužit jako určitý maják pro všechny další programy, které realizují eh, Evropská komise a evropské instituce. Takže tento úspěch je naprosto zřejmý. Ale Eh, je to inspirováno určitými jinými zkušenostmi. Někteří lidé věnovali mnoho energie a trpělivosti eh, do toho, aby celý tento podnik byl úspěšný. Jednak vědecké celé společenství. Eh, potom tady byl program, který daleko více vypadal jako nějaký národní, dobře etablovaný, třeba mezinárodní program program, který se zavázal vědec, které, kterému se zavázali vědci a který, kteří mají spolupracovat dosti takovým umělým způsobem, protože tato iniciativa byla ponechána jednotlivcům a jejich týmům. A základ tohoto eh, návrhu byl takový férový proces eh, vyhodnocení. Eh, je, důvod, proč to bylo tak úspěšné, mm, eh, mm, bylo to, že se právě tyto věci tak mm, eh, angažovaly a vůbec i ten název, ta angažovanost těchto lidí, kteří se angažovali v této struktuře, to bylo obdivohodné. A tito lidé přispěli k tomu, že se pak změkčili, zmírnili problémy, o kterých jsme mluvili. Jeden ze závěrů, který jsme vyvodili z tohoto eh, šetření, bylo to, že přesto, že tady byl úspěch, byla tady velká frustrace a takové podráždění, frustrace a eh, podráždění se z takovýchto sloupých důvodů. Například, když žádáte toho, kdo dělá přeskum, aby přeskoumal um, svou samou, samou existenci, samou identitu vlastní, a musí vyplnit celou řadu různých komplikovaných formulářů, aniž by byl za to placen, proč by tato osoba, muž či žena, to měl dělat? Pracují darmo a zároveň vlastně na ně nakládáte mm, určitý počet závazků, které jsou čistě byrokratického rázu, eh, co do své podstaty a formy. Takže Toto eh, eh, zdá se být takové únavné, ale mm, protože celý systém vyhodnocování výzkumu je založen na kvalitě těch, kteří vyhodnocují. A musíte zajistit, aby ti, kteří vyhodnocují, byli lepší eh, než celá řada samotných návrhů protože jinak, než ti, kteří předkládají návrhy, jinak by to byl absurdní svět. Abychom dostali, získali nejlepší vyhodnotitele, tak je mm, musíte přesvědčit, aby pracovali jako řádní občané celého vědecké komunity. I když třeba za to nejsou placeni, ale protože patří do to, této komunity. A mohu vám říct, že když jsem četl ty poznámky, komentáře, zvláště neevropských vědců, komentáře o tom, jak komise zpracovávala Eh, přeskumy, tak to bylo skutečně odstrašující. Eh, čtyři hloupé aspekty tady byly. Eh, další závěr byl, že to byla neadekvátní struktura. Na jedné straně tady máte generálního tajemníka ERC a pak tady máte celou takovou strukturu a máte tady generálního ředitele pro výzkum. Není to tak, že by to byli špatní lidé, nebo že by nebyli ochotní spolupracovat. A v zásadě, pokud systém funguje, tak je to právě proto, že spolupracují. Ale toto je takový zvláštní systém, který nefungoval dobře. Strukturální důvody také. A měli jsme udělat takovou fúzi těchto dvou systémů. Nebylo by to dostačující nebylo by dostačující, kdyby eh, eh, se tady eh, ze dvou osob se, se stala jedna, ale musíme spíše si vybrat takovou, mm, takovou jemnější formu reform a ne radikální, protože radikální by znamenalo, že se bude začínat od samého mm, od nuly a víme, že v rámci evropských institucích tomu někdy trvá dva až tři roky, kdy se diskutuje, uvažuje, než vůbec padne nějaké rozhodnutí. Takže jsme zvolili Eh, takovou rozumnou, mm, eh, rozumnou reformu. Ale úspěch reform bude eh, záviset nejenom na strukturách, ale také na duchu, v, jakých těchto reformy budou, v jakém těchto reformy budou implementovány. A konečně jsme přesvědčení, že toto byl úspěch, ale celá ta konstrukce byla velmi křehká. A křehkost této mm, konstrukce souvisela s rozporem, eh, co eh, musíme se pokusit eh, stimulovat hraniční výzkum, inovativní výzkum a také administrativní prostředky byly na nejvýš rigidní, těžkopádné a byrokratické. Takže tady jsme měli tento rozpor a my jsme se pokoušeli se tomuto postavit. Dovolte mi ještě udělat takovou osobní poznámku. Řekl jsem vám, pane předsedo, že budu přímný. ERC není výjimkou, e, co se týče řízení e, zdrojů, e, pardon, řízení výzkumu ze strany evropských institucí. ERC je, řekněme, Eh, takovým nejlepším případem situace, eh, která ještě není uspokojivá kvůli byrokratickým postupům a byrokratickému procesu, který tady existuje a to je výsledkem hlavně finančních um, ustanovení, um, finančních nařízení, která jsou založena na nedůvěře. Um, musí, jakoby jsme všichni zločinci, musí nás kontrolovat, musí se dělat audity. Tady je kultura auditu, to není kultura vyhodnocování a posuzování. Jako předseda Evropského univerzitního institutu jsem byl auditován desetkrát nebo dvacetkrát každý rok. A nikdy kdy jsem nebyl hodnocen, posuzován jako vědecká instituce či organizace. Takže hlavní bod této zprávy, no, hlavní body byly tyto. Za prvé, vybrat eh, takový zásadní eh, způsob transformace eh, dále. Pokusit se udržet si ty hodnoty, které byly v ARC, to je autonomie, křehká autonomie, ale přeci jen existuje a pak excelentnost a skutečnost, že tady nebyla žádná pojítka s financováním některých návrhů, jak jsem řekl, navrhli jsme takovou fúzi generálního sekret tajemníka a pak tajemníka exekutivní agentury nebo ředitel exekutivní agentury. Počítal se s tím, eh, že takový eh, mm, výbor eh, vybere, bude identifikovat uznávané vědce. Bude to muset být taky velice silný manažer, protože mm, boj v rámci mm, celého aparátu komise bude tuhý. A také jsme se zasadili za to, aby e, nařízení byla více e, příjemná pro uživatele a také vůči, těm, e, vůči panelistům za prvé, oni nejsou placeni a za druhé jsou tady jsou klíčovými prvky k tomu, aby byla zajištěna kvalita této nové instituce. Také jsme poradili, aby byl zlepšen výběr a řízení těch panelistů a těch, kteří dělají přeskum, tím, že se eh, ustanoví taková databáze, která bude eh, veřejná. Také jsme poradili, aby došlo k transformaci takzvaných smluv eh, s těmi, kterými jsou udělovány granty. Jsou to takové paušální částky a ještě osobní poznámka. Celý systém, v kterém Evropská komise financuje výzkum v Evropě eh, přes tzv. smlouvy, je velice absurdní systém, a eh, měl by být transformován na takový paušální systém. Pravidlo by mělo být, pane předsedo, důvěra a kontrola spíše než nedůvěra a kontrola protože si myslím, že mm, to potom život že to ne, znemožňuje život komise a také život e, vědců je pak strašný. Máte stále více lidí, kteří odmítají o to zažádat, nejenom o VRC, ale také e, zažádat o účast v programech vůli tomu, že jsou ty přihlášky tak mm, složité. A je to paradox, že Evropská unie mm, je tak negativně vnímána například v některém akademickém prostředí, přestože Evropská unie je velmi velkorysý, velkorysý poskytovatel eh, finančních prostředků, které jdou do výzkumu. Takže do budoucna. Za prvé, doufejme, že tato zpráva bude implementována a jsem přesvědčen, že to tak nastane tady bych chtěl mm, pogratulovat dřívějšímu komisaři panu Potočníkovi, který určitě mm, udělal vše, co bylo v jeho silách, aby zajistil to, že tato zpráva bude realizována. Za druhé jsem také rád, že e, vyhodnocení e, nastane za dva roky bude provedeno, protože bychom neměli dopustit, aby tyto instituce upadli do jakési rutiny. Tato instituce musí být živá, musí být eh, taková stimulující a stimulována a tedy vyhodnocení za dva roky bude klíčovou otázkou. A náš závěr byl tento. Pokusme se o tuto zásadní e, strategii, nebo doprovodnou strategii. Pokud to nebude e, fungovat, tak bychom měli jít za hranice tohoto, protože e, Evropa potřebuje organizaci pro hraniční výzkum, srovnatelnou třeba s americkou institucí. My jsme tady měli příspěvek v tomto, slyšeli příspěvek výroby hm, výboru Elias Zeruny. Elias Zeruny je vědec alžírského původu, francouzská kultura, on udělal velikou kariéru ve Spojených státech, byl zodpovědný za nadaci, která byla 20krát bohatší než ERC. A ani byste nevěřili, co se všechno dělo v této organizaci, ale on byl velice eh, zavázan skutečnosti, že Evropa musí mít takový ekvivalent srovnatelný s onou americkou velkou eh, institucí. Ale jak říkají Britové, ďábel tkví v detailu. A jak se říká, ďábel tkví v detailu. A e, musíme sledovat naše cíle, musíme navýšit e, e financování. Pokud nebudeme mít řádnou organizaci, tak e, stroskotáme. A to je zásadní věc. Takže ERC je teď řízena exekutivní agenturou. A tato exekutivní agentura to je v pořádku za předpokladu, že agentura bude dostatečně autonomní. Pokud tato exekutivní agentura bude jenom sedmou e, s další agenturou byrokratickou, na to zapomeňme, nebude pak úspěšná a nestane se tím, co, e, o co my se všichni snažíme. E, tedy nestane se uznávanou mezinárodní organizací. Ještě bych, pak bych rád uzavřel, protože jsme tady v parlamentu, v politické instituci, volení na určité období, které je dosti krátké a máme přání eh, vidět výsledky nesnad zítra, ale v dosti krátkém eh, časovém období. Tato instituce, ty, eh, nebo tyto instituce potřebují čas. A víc než jedno legislativní období k tomu, aby eh, byly plně životaschopné a mohly fungovat. Tyto instituce potřebují určitý prostor, v kterém se mohou vyvíjet a být plodné. Takže naše podpora pro tuto instituci, naše kritická podpora mm, by neměla platit jenom na příštích pět let, ale když se zabýváme eh, takovýmto hraničním eh, výzkumem, tak eh, nemluvíme o krátkém období. Tady máme co dočinění s dlouhý, dlouhodobými investicemi. A toto je, myslím, klíč pro úspěch ERC. E Ale mm, jsem optimistický v tom, že teď je vytvořena, tak se může jenom zlepšovat dále do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane Mini za tuto velmi jasnou prezentaci. Jsem si jistý, že bude velmi obohacující pro naší debatu a jsem si také vědom toho, že jste nám jistě dal spoustu impulzů do naší debaty a teď ta nám ještě zbývá pan Mety, to znamená, že mu předávám slovo. Thank you, Mr. President. I'm just loading my presentation. Ah. Maybe I will need some help from uh, your assistant. Děkuji, pane předsedo. Asi budu potřebovat eh, pomoc od vašich technických asistentů. Problémy jsou od toho, aby byly vyřešeny, říká pan předseda. Okay. Well, good afternoon to... Dobré odpoledne ve spolek. Je pro mě radostí být zde mezi vámi z mnoha důvodů, protože parlament hlasoval pro zřízení Evropské eh, výzkumné rady v rámci sedmého Eh, rámcového programu pro výzkum a vývoj. Také hlasoval pro výkonnou agenturu a já musím skládat účty tomuto parlamentu, protože eh, získávám od vás rozpočtové prostředky a jsem odpovědný za administrativní stránku věci. Takže mám z těchto důvodů radost být mezi vámi a rád bych vám zprostředkoval hned, hned několik poselství. Stejně jako mý předřečníci a kolegové bych chtěl říci, že Evropská rada pro výzkum je příběhem úspěchu. Je to stále ještě mladá instituce, ale její start byl pozoruhodný. Za druhé chci říci, že implementujeme obrovskou investici, a sice 7,5 miliard eur a e, chceme být samozřejmě čím dál tím rychlejší, levnější a efektivnější. A za třetí, konstrukce ERC e, je proměnlivá, bude se měnit v rámci výzkumného prostředí Evropské unie. Několik číselných údajů a faktů o naší agentuře nyní a to bych chtěl doložit několika příklady. Věříme, že naše výsledky budou velmi slibné, takže několik slov o tom, jak komise a agentura implementují doporučení panelu pro eh, přeskum a také bych chtěl připomenout klíčové cíle eh, roku 2010. Takže za prvé, jsme právnickou osobou, to znamená, jsme jakýmsi generálním ředitelstvím a e, e, hlavním naším kapitálem jsou lidé. Toto je náš tým manažerů. Všichni jsou e, vlastně zaměstnanci komise, kteří jsou vlastně nyní přesunutí do agentury. Tady vidíme složení, nic, nic revolučního. Po třech letech působení máme již eh, zaměstnance ze 20 různých států nebo 20 různých národností a národů. To je skutečně pozoruhodné a mm, odráží to rozmanitost Evropy. Pokud jde o gender, tak dvě třetiny eh, našich zaměstnanců jsou ženy a na to jsme hrdí. A pokud jde o dočasné agenty nebo eh, zaměstnance na vyšší úrovni, tady vidíme, že máme silný kontingent takzvaných eh, referentů pro výzkumný eh, program. Vědecká eh, Rada totiž trvá na tom, že musíme skutečně mít eh, zaměstnance vysokých kvalifikací a akademických titulů, abychom skutečně mohli realizovat náročné programy. Tady vidíme rozvoj nebo vývoj zaměstnanosti. Začali jsme od nuly a Již nyní máme 287 zaměstnanců, což je stále ještě eh, poměrně malý počet, ale eh, naším maximem bude 389 zaměstnanců v roce 2018. Tady vidíte i to, že většinu našich zaměstnanců tvoří smluvní pracovníci, kteří eh, pracují na administrativních úkolech a eh, ti dočasní eh, agenti se zatím ehm, se zaměřují zejména na vědeckou práci. Několik slov o administrativním rozpočtu, což je důležité pro parlament. Dobrou zprávou je, že implementujeme specifické programy ID a na to vynakládáme méně než 3,5 rozpočtu. Eh, to znamená, že šetříme na administrativě a ty ušetřené peníze můžeme pak věnovat na granty nebo na výzkum, což je, myslím, velmi pozitivní jev. Tady na tomto diagramu vidíme i to, že e, platy, bydlení a informatika představuje 85 rozpočtu. To není velké překvapení evaluační proces. My máme prvotřídní evaluační, evaluační program, který identifikuje vědeckou práci, ale máme zde dvojí výzvu, protože se nejedná pouze o vysokou kvalitu, ale také o vysoký objem. My totiž eh, eh, dostáváme asi 3000 návrhů na každou výzvu nebo výběrové řízení a zatím jsme vyhodnotili 19 000 z nich teda za tři eh, roky. A z tohoto důvodu jsme eh, jmenovali zatím asi tisíc členů panelu, což je nesmírně hodnotný zdroj. Je to vlastně pilíř našeho systému a záruka Eh, věrohodnosti. Kromě toho máme takzvané remote referees, eh, od nichž, to jsou teda poradci externí, od nich eh, teda získáváme též hodnotné vklady. Členové panelu jsou identifikováni vědeckou radou. Ta vědecká rada eh, má teda pravomoci eh, zaměstnávat, rekrutovat eh, lidi z celého světa. Asi 10 našich hodnotitelů pochází z mimoevropských mm, oblastí. To je velmi pozitivní jev a zajišťuje určitou neutralitu a také to zajišťuje eh, aby, že naše vědecká rada je, nebo má kontakty s těmi nejvýznamnějšími a nejrenomovanějšími vědeckými eh, institucemi světa. A také několik našich panelistů eh, jsou laureáty Nobelovy ceny, což je tež teda záruka kvality. Již deset členských států EU Ehm, těží vlastně eh, z eh, našeho potenciálu. To znamená, že jestliže my nejsme schopni financovat určité projekty, anebo ehm, zaměstnance či vědce, tak nám v tomto ohledu pomáhají členské státy a některé členské státy dokonce eh, vytvářejí podobné struktury, jako je ERC. Profesorka Novotný se zmínila o Polsku v této souvislosti. Jeden příklad analýzy, e, kterou můžete sami vypracovat. Tady je e, teda e, výzva nabízející granty za projekty white, red, this kind of French flag sort of thing. Vidíte tady červenou, bílou, modrou, to všechno jsou lidé, kteří eh, nejsou ze Spojeného království, ale pracují ve Spojeném království. Angličani, teda občané Spojeného království, jsou zobrazeni um, tou hnědou. Dále vidíte i Švýcarsko eh, a vidíte, že Švýcarsko skutečně je přitažlivé pro mnohé cizince, na rozdíl od Belgie, kde pracuje převážně, pracují převážně místní eh, eh, lidé. Na základě této analýzy můžete pak vyvodit ehm, politiku vědy a výzkumu. Abych ehm, trochu zobrazil nebo ilustroval tu atraktivitu. Tady vidíme vlastně graf, který zobrazuje, kolik lidí přichází z mimo evropských oblastí. Stále je to ještě poskrovnu. Asi 5% eh, nositelů grantů nejsou Evropané, ale my určitě jsme již zaujali celou řadu, eh, celou řadu mm, eh, cizinců. Dup důkazem úspěšnosti bude naše schopnost přilákat ještě více cizinců, také například z rozvojových zemí, ale i Číny, Indie, Brazílie a dalších. Několik klíčových údajů. Rozpočet, provozní rozpočet na rok 2010 činí 1,2 miliardy, to je největší rozpočet v rámci DG výzkum a narůstá je to již 250. Více než 900 grantů je podepsáno a počet eh, nadále stoupá. A pak několik slov ještě o ukazatelích výkonnosti. V Americe máme Národní nadaci pro vědu, pro srovnání teda, Uvádím, že 70 eh, žadatelů eh, je informováno o výsledku jejich žádosti do 6 měsíců, to je poměrně promptně, a NSF a pak vidíte pod tím výsledek eh, našich tendrů. Vidíte, že jsme nedosáhli ještě mm, tuto rychlost, ale blížíme se. Jsme teda ve stejné lize a je to určitě dobré znamení, že se věci vyvíjejí slibně. Platební lhůta, to je určitě něco velmi důležitého. My skutečně ze 100% platíme včas a vidíte tam ta odpovídající čísla. Je to skutečně zdrojem uspokojení pro naše ředitele a několik příkladů. Pan profesor Mini se zmínil o potížích, eh, jim jsme čelili eh, na začátku s těmi hodnotiteli. Často jsme měli hodnotitele ze Spojených států a trvalo několik měsíců, než eh, získali teda finanční odměnu nyní, ale je celý ten proces pod naší kontrolou a jsme schopni hradit eh, vlastně tyto finanční ehm, náklady a odměny ehm, během 17 dnů. Pro ilustraci několik slov o naší činnosti. Toto budou dva projekty, oba v oblasti energetiky, protože to je velká výzva První se týká solárních buněk. Jak víte, jejich problém je účin, účinnost. Polovodiče se užívají eh, hned na několik funkcí. Tady v tomto projektu který eh, probíhá ve, Švéd, eh, pardon, ve Švýcarsku. Jde o to oddělit tyto dvě funkce. a zvýšit eh, vlastně účinnost 11 na 15 Dále eh, vodík jako zdroj paliva či pohonných hmot je obtížné vyrábět a skladovat vodík a je nutno používat chemikálie, chemické látky v rámci tohoto procesu. Tento projekt, který proběhl v Izraeli, využívá určitý mechanismus, který eh, eh, nahrazuje tyto chemické látky, ale využívá světla. To znamená, je velmi eh, ekologický. Dále revize neboli přeskum ERC, do toho nechci teda podrobně zacházet, protože profesor eh, Meny se o tom již zmínil, ale komise a samozřejmě i agentura uznává kvalitu zprávy a jsme vděční týmu, který provedl tuto práci, profesor Mini a profesor Vicky Freiberg. Takže je to v souladu s doporučením a na základě toho jsme pak v říjnu loňského roku zpracovali sdělení obsahující také cestovní mapu těch opatření, která musí být implementována. Krátkodobé a e, střednědobé. A samozřejmě máme dva roky na uskutečnění všech potřebných zlepšení. Rada pro konkurenceschopnost e, udala směr e, stejným způsobem, to znamená, že v červenci 2011 by se ty naše snahy měly setkat. Klíčové problémy. První se týká řízení. To řízení eh, někteří kolegové považují za barokní a také jde o sloučení funkcí generálního ředitele a mé funkce, to znamená, to by mělo být nahrazeno jedním jediným ředitelem, vědcem s bohatými administrativními zkušenostmi. Dále se snažíme také zlepšovat administrativní postupy, řízení expertů a tak dále. Dále pak máme kapitolu, která se nazývá profesionalizace jednotlivých aktivit a tím máme na mysli poskytnout potřebnou odměnu vědcům pracujícím eh, ve vědecké radě. Dále musíme ustavit takzvaný identifikační výbor, protože pravidelně musíme samozřejmě obměňovat členstvo rady a také musíme zajistit eh, naprostou transparentnost. Například setkání nebo schůze vědecké rady jsou veřejné. Ještě několik slov o časovém harmonogramu. Ředitel by měl být jmenován eh, v polovině letošního roku ehm, a, a eh, další úkoly teda vidíte taktéž stanovený ještě na letošní rok regulační a finanční kultura Evropské unie ještě není dostatečná a neodpovídá eh, hraničnímu eh, výzkumu. Zjednodušování to je hlavní heslo, jednoduché postupy, to znamená také méně chyb. Dále skládání mm, účtů veřejnosti a tomuto parlamentu a exekutivní agentura jako struktura je ehm, efektivní, pokud jde o implementaci programu, ale mm, nejde pouze o program, jde o celou instituci. A hlavní bod je revize finančního nařízení. Očekáváme v červnu návrh komise v této věci. V roce 2010 dá, máme co dělat vývoj vědecké strategie a vědecké rady. Eh, ta již na tom velmi tvrdě pracuje. Dále kontakty s národními organizacemi, protože tady tež platí zásada subsidiarity a nesmíme opomíjet dimenzi inovace a samozřejmě musíme pamatovat i na budoucí program. Komunikace je tež důležitá. Parlament eh, bude přizván, my budeme eh, slavit asi ještě před letními prázdninami tisící grant, který poskytneme a belgické předsednictví um, vlastně asi tuto slavnost eh, udílení tisícího grantu um, zažije a uspořádá. Děkuji. Děkuji, e, já chci to vše jenom trošičku popohnat, protože v 6 hodin máme tady další e, hosty a chci také, abyste všichni měli také možnost e, položit otázku, takže nebudeme to dále protahovat a kdo se chce na něco zeptat. Když já už tady vlastně mám seznam, pardon, omlouvám se, tak pan Cukala. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci. Eh, děkuji nejenom za to, že jste mi dal slovo, ale děkuji také za to, že opravdu s potěšením vidím, že program, který jsme připravili od září, to znamená více výzkumu, je něco, o čem budeme více hovořit a je pravda, že také o výzkumu daleko více hovoříme, takže děkuji za to, že jste splnil své slovo. Děkuji také za přítomnost paní Novotný, paní profesorky z univerzity, kterou já již znám jako členku EVR a já jsem opravdu velmi rád a jsem velmi překvapen a potěšen za to, že je tu s námi. Já jsem byl generálním ředitelem eh, oddělení pro výzkum v mé země a byl jsem také u eh, založení Evropské rady pro výzkum. Děkuji také panu Menimu, s ním souhlasím, když hovoří o tom, že nesmíme zapomenout na práci pana Potočníka, hlavně na tu jeho praktickou práci. Nesmíme také zapomenout na všechny hospodářské aspekty. Musíme také si uvědomit, že musíme lépe pracovat na evropské úrovni a zlepšit mobilitu evropských vědců, protože máme několik velmi velkých organismů, které se mohou zabývat výzkumem, s výzkumem s velkým V, a to jsou všechno věci, o které se zasloužil pan Potočník a proto já bych ještě jednou rád mu tady poděkoval, protože díky němu výzkum získal opravdu zcela novou dimenzi, takovou, jako ještě nikdy předtím v minulosti nezažil. Kromě toho eh, se tady opravdu jedná o zcela novou vizi, zcela novou dimenzi. Nejsme tady v žádném eh, výzkumném vaku, pracujeme výborně na celosvětové úrovni a plníme také to, co jsme si přece vzali pro perspektivy do roku 2025. Vše je také v soulidu eh, s americkou eh, vizí 25 a tak dále. V každém případě eh, je pravda to, co řekl pan Meny, že jsme že jsme opravdu velmi blízko dosažení NSF. Nevím samozřejmě, jestli budeme moci být konkurenceschopnější než USA, protože všichni znáte všechny prvky znalostního trojuhelníku, eh, kde tedy tento eh, znalostní trojuhelník v USA funguje už 50 let, ale tady v Evropské unii možná trošičku méně. Já bych řekl, že je trošičku škoda, že Evropa po 400 letech vědecké hegemonie vypadá jako jako kdyby Mm, se jí nepodařilo zrychlit eh, svůj pohyb. Vždycky to vypadá jako, že jsme skoro, skoro, skoro první, ale nikdy se na tu špici nedostaneme. A proto já si myslím, že my v Evropské unii i s tím časovým harmonogramem, který máme, musíme opravdu postupovat tak, jak američané postupují už velmi dlouho. Ale ten problém spočívá v tom, že konkurenceschopnost v oblasti výzkumu eh, neohrožuje pouze USA. Eh, ohrožuje eh, opravdu spoustu ostatních. Kromě toho všimněte si Indie. Indie nám ušlapé na paty. Podívejte se na jejich výsledky ve výzkumu a když to všechno porovnáte s výsledky evropských vědců, tak si uvědomíte, že my pořád ještě pokulháváme, například co se týče eh, patentů. Dále, otázka byrokracie. To je něco, s čím opravdu neustále bojujeme. My určitým způsobem v podstatě ponižujeme tyto věci, kteří chtějí pracovat, chtějí vědecky něco dokazovat. Nemůžeme je takovýmto způsobem ponižovat dál, nemůžeme po nich chtít, aby se zabývali pouze papírováním nemůžeme eh, je považovat za zločince hned ze začátku. To si myslím, že je zcela směšné. A e, na závěr, pane předsedo, myslím si, že jsme v, si v plénu Evropského parlamentu vyslechli e, následující ponížení Evropy vůči eh, selhání Lisabonské strategie také v souvislosti s naší strategií 2020. A ještě jednou na závěr si myslím, že se navrhuje, abychom tedy vyřešili všechny naše problémy, tak se navrhuje podpořit a posílit výzkum a vědu. A to si myslím, že je opravdu jediný směr. To je v podstatě jediné východisko, které nám zbývá. Švédské předsednictví to už říkalo, potřebujeme více pravomocí, více kompetencí, tak, abychom opravdu pomohli všem nejlepším věcům. Je pravda, že já z Řecka možná nejsem ten nejvhodnější člověk, který to má říkat, ale myslím si, že potřebujeme opravdu zásadně, zásadně podporovat konkurenceschopnost a potřebujeme podporovat opravdu všechny nejlepší věci, protože je to zcela zásadní. Děkuji, pane předsedo, za to, že vůbec o tomto tématu můžeme hovořit. Děkujeme, paní Kavalio. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda pogratulovala předsedovi Evropské výzkumné eh, rady, agent, předsedovi agentury, panu Metemu, za eh, práci, kterou odvedli dosud eh, při implementaci mm, pan evropského programu. Ehm, děkuji za podporu hraničního výzkumu se současným omezením finančního, eh, finančního nařízení. Ráda bych ehm, položila jednu otázku, ehm, dvě otázky administrativní, jedna a druhá se týká budoucnosti. Ta spíše administrativnější. Ráda bych se zeptala, jestli jste prošetřili všechny možnosti eh, zaměřené na zjednodušení. Eh, eh, já se sleduji také EIT e a můj dojem, který jsem si udělala, možná to můžete otázku položit na, založit na dřívějších zkušenostech. Tady za dočasný, za stávajících finančních nařízení, jak budou vypadat další zjednodušení a jak bude vypadat i případná autonomie této rady. A protože ten výbor e IT je autonomnější než e, váš vědecký e, výbor. Počítáte rovněž s tím, že prošetříte toto dále, nebo um, čekáváte drastické změny um, na pozadí finančního nařízení, co se týče dalšího zjednodušování. Druhá otázka se týče spíše povahy věci. A, Jack Metej už to zmiňoval, a sice je to role ERC jako mm, někoho, kdo volá po změny, takový katalyzátor změn v evropské vědeckém společenství. Mm, myslíte, nenahlížíte na ERC jako na agenturu společných programů, anebo alespoň e, společného výběru návrhu vy jste to už zmiňoval, děláte to neformálně, protože některé členské státy vybrali mm, návrhy na dobrovolné bázi návrhy, které vy jste vybrali, ale nemůžete financovat. Ehm, vidíte, eh, ve své vědecké radě diskutovali jste o způsobu, jak institucionalizovat ehm, toto více, jak chcete přispět ehm, eh, ke společným programům nebo společnému výběru Evropské eh, výzkumné oblasti. Děkuji vám. Frau Rera Paní kolegyně, máte slovo? Muchas, muchas gracias. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda začala tím, že bych vám pogratulovala za vaší skvěle odvedenou práci. Také děkuji za to, že všichni hosté se rozhodli, že přijdou na naše jednání a že si s námi vymění své názory. Děkuji za to, že nám bylo vysvětleno také, jak funguje Evropská výzkumná rada a také eh, sedmý eh, rámcový program. My bychom byli rádi, kdybyste nicméně eh, k nám zavítali častěji, i když samozřejmě děkuji hlavně za to, že jste přišli dnes protože jste přišli ve chvíli, kdy opravdu musíme už eh, říci, co je třeba opravit a co je třeba udělat lépe pro osmý rámcový program. Možná, že jeden z nejdůležitějších bodů v souvislosti s budoucností, něco, o čem tedy budeme muset rozhodovat hned, je to, zdali struktura Evropské výzkumné rady je opravdu adekvátní, anebo zdali bychom opravdu měli přejít eh, ke struktuře, která se zakládá na 171. tedy dneska 187. článku. Eh, ve zprávě skupiny a chci říci, že jde opravdu o skvělou zprávu. Jde třeba eh, o to, že se tam hovoří o tom, že je třeba opravdu změnit spoustu věcí z dlouhodobého i střednědobého hlediska. A já si myslím, že toto hodnocení musíme provádět samozřejmě i dál, tak, abychom eh, mohli rozhodnout o tom, zdali struktura Evropské výzkumné rady je adekvátní, nebo zdali je třeba přejít na jinou strukturu. Já jsem se chtěla zeptat, zdali až se budou eh, přijímat rozhodnutí podle článku 187, zdali se tedy vůbec už provádějí nějaká, nějaké studie, zdali byly vytvořeny nějaké pracovní skupiny, protože myslím si, že potřebujeme alternativu ve chvíli, kdy se bude přijímat rozhodnutí o osmém rámcovém programu. Na jedné straně bych se ráda zeptala. Chtěla jsem se zeptat pana Metyho, zdali je to tedy něco, čím se komise zabývá a také pana Metyho, jaké argumenty existují pro to, abychom přišli k článku 187 také bych ráda více detailně hovořila o rozpočtech. Eh, mm, o něčem víc než jenom o číslech, protože byla vytvořena, samozřejmě byly vytvořeny rozpočtové výhledy na sedm let a já bych ráda věděla, zdali eh, byly tedy dosaženy cíle, zdali ty peníze byly vynaloženy takovým způsobem, jak se očekávalo, eh, až tedy perspektiva až do roku 2013. Byly vynakládány peníze na granty, na stáže, stipendia, eh, jaký je tedy tady poměr těch vynaložených peněz. A možná nakonec bych eh, ráda řekla, že všichni tři hovoří o Evropské výstupní radě jako o historii úspěchu a já tento názor sdílím a myslím si, že jako vždycky to říkám, musíme mít eh, hlavně pozitivní postoj vůči všemu, co se děje v životě a to si myslím, to je zcela zásadní. Já bych nicméně ráda věděla, jaké věci by všichni tři rádi změnili v budoucnosti a v rámci osmého rámcového programu. Děkuji. Děkujeme paní mm, kolegyně, paní Kotines, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. E, já musím říct, že to bylo pro mě opravdu, e, byly to opravdu výjimečné chvíle, protože já jsem cítila něco jako čerstvý vzduch v porovnání tedy se všemi těmi, těmi ostatními světy, ve kterých se něco děje, ale nevidíme výsledky. Proč já jsem ale měla takový dobrý pocit? Je jasné, že Evropa podporuje své vědce. A e, myslím si, že všichni víme, že vědecká práce je práce individuální a proto si myslím, že tady v podstatě e, vyplňujeme mezeru, kterou jsme nikdy nebyli schopni e, vyplnit a to ve světě, ve kterém se nehovoří o projektech s věci uvnitř, v rámci nich samotných. Jak víte, že velmi často jsou udělovány nebo vynakládány peníze na projekty, aniž by se hovořilo o stipendích a o individuální podpoře. Má první otázka. Co se týče té první zkušenosti s těmito vědci a mladými vědci, myslíte si, že by nebylo zajímavé vytvořit takové doporučení, doporučení pro novou politiku, eh, evropskou politiku výzkumu, protože eh, věda potřebuje peníze, potřebuje být opravdu vůdcem a na špici pro vůdcovství Evropské unie. A vy máte zkušenosti s problémy mladých vědců a tyto problémy si myslím by měly být transformovány do nových návrhů. Musíme opravdu zohledňovat tuto vizi a tuto zkušenost. Kromě toho, já si myslím, že oni by měli dostat kapacity a pravomoci tak, aby opravdu byli vyhodnocováni příslušným způsobem a aby byly udělávány taky příslušné podpory. Například, co se týče Španělska, tak eh, ve Španělsku eh, stipendia udělují jiná instituce. Eh, proto také velmi často máme problémy a proto koherence mezi vzděláním projekty a stipendy je zcela zásadní. Co se týče diagnózy, tak jsem se chtěla zeptat, chtěla jsem se zeptat tedy, eh, jaký je, jaké hlavní překážky má na své cestě mladý člověk. Já už velmi dlouho učím na univerzitě a snažím se zjistit, jaké překážky mají v cestě všichni lidé, kteří se chtějí učit e, různých projektů. E, Eh, například představte si někoho, eh, kdo v 17. století eh, se rozhodl, že půjde do Indie na misi, tak ten měl taky nějaké překážky v cestě. Rád bych, rád bych také poděkovala panu Menimu, že hovořil o byrokracii, protože my poslanci jsme také oběťmi e, byrokracie, protože když například zapomeneme náš, eh, naší e, boarding card, tak nám nechtějí proplatit na, e, naše cestovné a dívají se na nás jako na zločince, takže my se potýkáme s tím stejným. Já si myslím, že tady bychom měli opravdu co nejdříve aplikovat článek 187 a samozřejmě proto, protože byrokracie je něco jako drak, který chce neustále eh, jíst další a další panu. Je to drak, který roste a roste a roste. A proto já se vás ptám hm, právě na tuto otázku. A třetí věc, která je pro mě zcela zásadní. Jde o věci, které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 z toho důvodu, které, ne z těch důvodů, které jste zmínili vy, ale samotní klienti e, tohoto programu jsou velmi spokojení. Já znám stipendisty a stážisty tohoto programu a ti jsou opravdu velmi e, spokojení. Myslím si, že co se týče zdrojů, tak ty jsou také velmi rozumné. Nemůžeme říci, nebo můžeme v podstatě je nazvat i dokonce velkorysými. Kromě toho se jedná o program, který opravdu důvěřuje mladým lidem a předává jim také zodpovědnost což je něco velmi pozitivního. Co se týče těch grantů, těch počátečních a pokročilých grantů, tak to si myslím, že je eh, naprosto ideální recept, protože eh, umožňuje inovaci. Ehm, mám samozřejmě spoustu otázek v rámci tohoto programu. Ve velmi asymetrické Evropě, co se týče tedy potenciálu výzkám, výzkumu, mm, rámec, který bude stanoven pro mobilitu vědců, je paralelní a bude rozdělovat peníze eh, v různých členských eh, státech. Eh, tady si myslím, že může dojít k problému s koncentrací. Já si myslím, že potřebujeme v podstatě lepší systém, jakým způsobem se budou rozdělovat peníze mezi různými členskými státy, protože my nechceme samozřejmě podporovat pouze ty nejsilnější státy. To není cílem tohoto programu. Kromě toho, tento program má další eh, riziko. Může podpořit, eh, eh, může podpořit mladé vědce, ale může je také přetransformovat do mm, byrokratických pracovníků a tomu musíme zamezit. Víme jak. A další věc, co se týče kritérií úspěchu tohoto eh, programu, 400 publikací, eh, stipendia a tak dále, tak také nemůžeme říci, že se jedná o něco zcela výjimečného. Samozřejmě, že to jsou první eh, kroky, ale co se týče eh, kritérií úspěchu, tak tady opravdu se díváme pouze na počet publikací, anebo máme ještě jiné ukazatele, ještě jiné hodnocení ex post. Já předpokládám, že eh, určitě se budou měřit i nějaké střednědobé ukazatele, že se bude měřit také ten přechod mezi těmi počátečními a pokročilými eh, granty, ale ten způsob hodnocení, které jste zmínili, je opravdu jediný způsob eh, hodnocení, nebo máme i jiný způsob? Eh, stane se to tedy, budeme posouvat stejně jako ve všech případech a dále, co se týče udržitelnosti udržitelnosti těch eh, projektů, těch rozpracovaných projektů, musíme opravdu eh, zaručit, že budeme mít neustále určitý a stále větší počet rozpracovaných projektů. To je samozřejmě v pořádku. Eh, já nicméně, když jsem se díval na ty prezentace, tak jsem měl takový pocit, že tady existuje vůle transformace k National Science Foundation, k organizaci NSF. Eh, to je samozřejmě legitimní, pokud si to přejete, protože tato eh, národní eh, vědecká nadace má velmi dobrou image, velmi dobrou pověst, ale my potřebujeme záruky, my potřebujeme záruky tohoto interního financování a to kromě tedy finančních, finančních nákladů ze sedmého rámcového programu. Děkuji, pane předsedo. Eh, v první řadě bych samozřejmě ráda poděkovala všem řečníkům za jejich prezentace. Myslím si, že ty problémy, o kterých uh, hovořili, jsou problémy, které, o kterých my už jsme věděli. Je pravda, že jste, mi, uh, že jste hovořili o spoustě věcí, o kterých jsem hovořila já, ale v pořádku, to nevadí. Mám přesto několik uh, připomínek. Myslím si, že nesmíme um, E, nesmíme podceňovat e, důležitost Evropské výzkumné rady. Ta si myslím je velmi důležité a když bych měla používat terminologii paní Novotný, tak chci říci, že se opravdu nacházíme teď eh, v druhém režimu. Byli jsme v režimu jedna a teď jsme v režimu dvě. Možná, že je to trošičku tak jaksi vynucená metafora, ale v každém případě je jasné, že došlo k zásadní změně od eh, Evropského vědeckého prostoru k Evropské výzkumné radě. Ale existuje samozřejmě spoustu problémů. Problémy spojené s financováním, s programováním, dlouhodobým programováním, programováním, byrokracií, zjednodušením. A kromě toho se mi opravdu velmi líbilo, jak jste v posledních letech se snažili opravdu všechny postupy zjednodušit, ale je pravda, že nemůžeme vědeckou práci naprosto odloučit od byrokracie. To by nešlo. Samozřejmě musíme se snažit ještě nějakým způsobem zjednodušit způsob eh, eh, rozdávání nebo přidělování stipendií a grantům. Ale já se velmi často ptám, jak je eh, to možné, že eh, neustále se snažíme napodobovat eh, Spojené státy americké, ale nejde nám to. Jak to, že odcházejí do USA? Myslím si, že samotní věci by měly mít více kompetencí v souvislosti s řízením jejich vlastních fondů. Nicméně, všichni víme, že došlo ke změně a ta změna byla zásadní. Nicméně s touto změnou souvisí také další problémy. Koncentrace zdrojů je stále skutečností a je to stále opravdu zásadní problém. Jakým způsobem si myslíte, že byste tento problém mohli vyřešit. Nerovnosti mezi členskými státy jsou obrovské, kromě toho tady máme ještě téma mobility, podmínek eh, pracovních, protože pracovní podmínky v členských státech jsou samozřejmě eh, rozdílné a v rámci jednoho státu také existuje velmi mnoho rozdílných pracovních podmínek pro různé věce a eh, v této souvislosti si myslím, že bychom opravdu mohli být zásadním agentem změny ale nemůžeme zapomenout eh, nebo zapomínat na to, eh, co zmínila paní Novotný, nebudeme schopni vytvořit evropský vědecký prostor, aniž bychom zohledňovali nebo brali na zřetel, že znalosti existují v kontextu a ten kontext musí být pevný. A eh, já bych ráda věděla, jakým způsobem může Evropská výzkumná rada k takovému to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 státy Evropské unie, tak zjistíte, že využívají disponibilních eh, finančních prostředků na vědu a výzkum eh, k různým účelům proč tady existují takovéto eh, rozdílnosti. Mám na mysli zejména země, které nedávno přistoupily k Evropské unii. Oni poněkud zaostávají za zbytkem Evropské unie v tomto ohledu co si myslíte vy co se zatím skrývá. Já se domnívám, že e, tyto e, rozdíly se budou zvětšovat, jestliže budeme nadále podporovat inovace, což je ale přirozená věc. E, existuje-li technologický rozvoj, tak ty zaostávající země budou zaostávat ještě více v průběhu času. Zejména budou-li stanovovány kritéria na podporu inovací víc než na podporu čehokoliv jiného. Děkuji vám. Eh, my eh, trochu zaostáváme v čase a eh, mám prozbu na tři naše hosty, aby velmi stručně, ale hutně odpověděli na otázky. Snad by si to, byste si to mohli mezi sebou nějak rozdělit. Paní profesorko Novotný, prosím, začněte. Dovolte několik slov o úspěšnosti Evropské rady pro výzkum, o tom, jak to my vidíme. Myslím, že je velmi důležité pochopit, že filozofie Evropské rady pro výzkum je nebo spočívá v investování do jednotlivých eh, výzkumných pracovníků a do výzkumu eh, z eh, dola směrem nahoru. To znamená Věříme v dynamičnost vědy, věříme eh, v to, že vědci eh, jsou eh, nejblíže inovacím a průkopnickým objevům a proto je chceme podporovat. Chceme je přesvědčit, aby se vrátili do Evropy, jsou-li mimo ní, anebo aby v Evropě zůstali a aby byli atraktivní pro zbytek světa. Za druhé se domnívám, že Evropská rada pro výzkum jde příkladem, také ve stanovování standardů. Evaluace, jak víme, není stejná ve všech evropských zemích a zejména mladí lidé mají velmi dobrý smysl pro férovost a transparentnost hodnotících nebo evaluačních systémů. Vědí dobře posoudit, zdali je s nimi nakládáno férově nebo nikoliv. a mladí lidé skutečně jsou nositeli změn ve svých zemích. A to je pro nás velkou vzpruhou. Myslíme si také, že jdeme příkladem ještě v jedné oblasti a v ní bych ráda viděla více administrativní flexibility a inovace. A sice jde o snahu zjednodušovat eh, věci a eh, dělat věci jinak. Čísla existují ehm, v této věci, takže snaží, stačí se o ně opřít. Dále eh, společenské vědy a humánní vědy, ty měly vždy pevné místo v rámci Evropské rady pro výzkum a pokud si dovedu vzpomenout, eh, tak v diskusích se nikdy eh, neobjela nebo nevyvstala otázka, zdali sem patří nebo nikoli patří sem. Pokud jde o rozpočet, tak 10% je vyhrazeno na interdisciplinární projekty. Máme 14 projektů, pardon, 14% celkem. A pokud jde o e, společenské vědy, tak ty rozpočtové prostředky narůstají, protože e, právě e, vědci z oblasti společenských věd a e, inženýrství zjišťují, že Evropská rada pro výzkum je zde také e, pro ně. A závěrem ještě jedno slovo o koncentraci zdrojů, o asymetrické distribuci. I tady se domnívám, že bychom měli jít příkladem země. Sami byste se ptal eh, na tyto rozdíly, se různí. A to proto, že země neinvestují dostatečně do výzkumu a vzdělávání. A my skutečně eh, shledáváme určitou korelaci mezi investicemi mezi investicemi do eh, jednotlivých zemí a mezi granty poskytované Evropskou radou pro výzkum. To je velmi důležité. Například země by měly určité procento, jedno nebo dvě nebo tři procenta strukturálních fondů vyčlenit na základní výzkum. Tak, aby se dostali na tu úroveň, kde budou moci konkurovat pro uh, projektům Evropské rady pro výzkum. Ty signály, pozitivní signály a podnětné signály, které já dostávám, přicházejí například eh, z Rumunska a tam eh, jde o to, nedělejte, aby se nedělaly ústupky z principu, který eh, říká, že každá země se má držet toho, v čem je nejlepší, toho, v čem má určitou výhodu a náskok a perspektivu. bring it up to European level. And from that point of view, I find it eh, encouraging what I see A to, co vidím, to je skutečně již povzbudivé. Děkuji. Uh, Začnu tam, kde jste skončila eh, vaší otázkou. Je jisté, že to zabere trošku času, než například nové členské státy doženou staré. Ale za prvé, především si myslím, že Například z mé minulé zkušenosti vím, že jsme měli e, spoustu výjimečně nadaných e, studentů z Polska. A zjevně to trvá deset let, než e, tito skvělí mladí studenti se stanou takovými pokročilými akademiky a mohou pak soutěžit s těmi staršími. Ale v tomto případě bych řekl, že bychom se neměli pokoušet uměle eh, vytvářet takový eh, rovné prostředí. Měli bychom být jako Číňané. Eh, Či, Čína, její studenti jsou všude na světě a se vyměňují studenty a teď je repatriují ty nejlepší výzkumníky z celého světa. A pokud to mohu posoudit, tak čínská strategie byla velice účinná a rychlá, takže to je jeden způsob. E, pak je tady něco, co jde za hranice této agentury, to se vztahuje k něčemu, čemu se říká fellowships, Marie Curie fellowships. Toto by mohlo být rozšířeno, tato praxe, pro to, že eh, to, to, tyto granty Marie Curie, to je něco jako takový um, program eh, doktor, doktorantský. A taková to, takové ty doktorantské programy v Evropě, třeba k tomu vám mohu poskytnout číslo. 60 tisíc eh, takovýchto míst doktorských v USA, tři, dvě třetiny těchto Ehm, ehm, postdoktorských studií jsou udělovány neameričanům a síla amerického výzkumu eh, spočívá právě v této atraktivitě pro mladé výzkumníky z celého světa. Můžete mít někoho, kdo se narodil v Americe, nebo celou řadu jiných občanů, jako eh, vůči osobnosti eh, prestižních některých odděleních na, nebo katedr na amerických univerzitách, ale je pravděpodobné, že jenom 10% ehm, z asist asistentů a spolupracovníků jsou američané. Takže si myslím, že Evropa by se především měla e, soustře- by měla soutěžit s USA, měla by si udržet co nejvíce takovýchto studentů z Evropy v Evropě a nebo je přivést zpátky, a nebo přitáhnout Číňany, Indy, Indy a do Evropy tak, aby mohly mohla se posílit naše laboratoře. A mohu vám říct, toto je osobní poznámka. Když jsem se já vzdělával ve francouzské, na francouzské provinční univerzitě a bylo mi 30, pak jsem dělal postdoktorantské studium v USA a tato zkušenost byla nezapomenutelná. To poznamenalo pak zbytek mého života, protože jsem se mm, zjistil, co je opravdová knihovna například a tak dále. Takže si myslím, že bychom měli daleko více využívat příležitosti a dávat je eh, těmto nejlepším studentům a také studentům ze, zby, ze světa. A nemělo by to trvat 6 měsíců mezi okamžikem, kdy takové studium Marie Curie nebo tento krán Marie Curie je někomu přidělen a okamžikem, kdy konečně tento člověk eh, ví, že dostal toto stipendium. Šest měsíců je příliš dlouho na to, aby se podepsal taková smlouva od okamžiku, kdy se rozhodnutí udělá. Takže tyto reformy jsou klíčové. Protože, by, ano, byrokracii můžeme zjednodušit, můžeme dělat něco ve prospěch zod, větší zodpovědnosti, eh, kontrol a podobně, ale měli bychom nést důsledky uh, um, Eh, rozhodnutí. Eh, neměli by všichni být podezřívat se vzájemně. Měli bychom po, pohřbít minulost a měli bychom znovu budovat spolupráci, která bude založena na důvěře. A potom, pokud někdo bude podvádět, tak pak sankce. Eh, silné sankce, veřejné. Ale nemůžete transformovat komisi, která je složena z velmi inteligentních lidí. Ehm, jsou jsou velmi dobře eh, trénováni. Eh, z komise by se měla soustředit na to, co je důležité, a nejenom kontrolovat nějaké palubenky a ne na eh, věci, které jsou sekundární. ale financování, to je důležitá věc. A mm, to je dobrá věc, ale není to klíčová, klíčový faktor. Pokud financování nebude správně řízeno, tak to tak nevadí. Je důležité, abychom zajistili, že ERC dostane více peněz do budoucna, ale ještě více důležité, aby agent struktura měla svou autonomii a možnost eh, se, eh, se řídit správně. Je daleko toto důležitější než množství peněz, které udělíte nebo při, eh, dáte do této agentury. Mobilita, ano, to je klíčová věc, ale myslím, že mobilita může být také posílena jinými prostředky, jako třeba o ním stipendiem nebo tím dok, studiem doktorským Marie Curie. Někdo se taky ptal, jestli netransformujeme jestli si neděláme z mladých výzkumníků takové administrativní odborníky, pak ano, to je pravda. V mnoha zemích, včetně mé vlastní, mnoho univerzit není schopno zažádat o evropské programy. Oni eh, etablovali zvláštní oddělení, eh, tak aby byli eh, schopni o to zažádat. A teď nemluvím o e RC, mluvím o dalším, o tom sedmém výzkumném, dalších sedmi programech. Jestli tedy byrokratická země jako Francie, jestliže musíte získat zvláštní expertizu, abyste o to mohli zažádat, tak tady něco nefunguje. Tedy zjednodušení, e, zvláště finančních nařízení, to je zásadní e, nutnost, pokud chcete řádně užívat evropských peněz a to účinným způsobem. Děkuji a velmi rychle. Děkuji za otázky. DIT je velmi zajímavý prvek srovnání. Původně EIT se inspirovala Evropskou radou pro výzkum ve snaze vyhnout se určitým potížím, které jsme měli a nyní bychom se my měli inspirovat jimi. První zkušenost je eh, schéma sui generis, Je to exekutivní agentura, ale EIT je vlastně veřejno-soukromá iniciativa a hraniční výzkum je čistě veřejná oblast. Zjednodušení ano, snažíme se jít touto cestou a předložili jsme návrhy generálnímu ředitelství pro rozpočet. Nyní jsme naše granty co nejvíce zjednodušili, ale měli bychom se dostat ještě dále. Možná, že místo grantů bychom měli hovořit o jakýchsi cenách nebo oceněních, která budou administrována ještě eh, eh, jednodušej, ale faktem je, že DG budget je um, vlastně naším nařízením. Tour the different capitals, countries. Uh, country says, please help. Pokud jde o jednotlivé země a takzvanou excelenci. My máme i národní programy, například v Rumunsku a Není bez zajímavosti, že když jsme měli diskuse s rumunským ministrem, on sám je vědec, tak přišel s nápadem, abychom využili eh, hodnotící platformu ECR, to je vynikající eh, systém, abychom věnovali část rumunských strukturálních fondů financování rumunských vědců. A toto, myslím, bude to nejlepší, ta nejlepší možná kombinace. Paní Madurel, ano, máte pravdu, rozpočet 7,5 miliard eur, to je, byla dobrá částka pro začátek. Myslíme si, že naše úspěšnost je 12 až 15 procentní, což je tež velmi konkurenceschopné číslo a je to skutečně eh, smetánka a neměli bychom to snižovat. Ale je pravdou, že když bude narůstat objem žádostí a ten také narůstá a objeví se také nové nástroje, tak budeme potřebovat ještě více prostředků a zdrojů, ale ten začátek byl, myslím, dobrý. Ano, eh, červenec 2011 to by měl být ten rozhodující eh, termín a nová komisařka je velice odhodlána splnit um, doporučení panelu a e, také závěry Rady pro konkurenceschopnost. Bere to velmi vážně, navštívila naši agenturu již, setkala se s paní Novotný a e, účastní se plenárního zasedání vědecké rady. Myslím, že to je velmi dobrý signál. Takže je to výzva pro nás. Pokud je o většinu doporučení, tak tady jsem si jist, že je splníme a pokud jde o revizi finančního nařízení, to je pro mě stále ještě ta proměnná, ta neznámá část. A co bych změnil, tak určitě model grantu, ale to podléhá nařízení o financování a pak v... vlády. Řízení řízení, pardon, řízení. Určitě by to nemělo pohle, pardon, podléhat stávajícímu generálnímu ředitelství. To není velmi účinný systém řízení. Dále zdali eh, proměňujeme absolventy vysokých škol na byrokraty. Já se Domnívám, že nikoliv. Já sám jsem studoval eh, v Kalifornii na jedné z nejlepších univerzit a byl jsem skutečně překvapen, jak účinná je tamní administrativa, ale administrativa existovat musí, když eh, spravujete veřejné finance. Americké univerzity, je nejlepší, eh, velice efektivně eh, tu papírovou práci odebírají vědcům a zvládají ji sami. A toto bychom měli dělat také. Existují univerzity, které e, jsou schopny e, vynikající organizace v tomto ohledu. Zdali bychom měli napodobovat Ameriku, tak e, Evropa je jiná než Amerika. Ale pokud bychom chtěli teda se vyrovnat Americe, tak musíme vše vynásobit pěti nebo sedmi, protože v Americe je všechno větší. Uh, Myslím, že na tomto místě bych mohl ukončit. Děkuji. Já bych rád poděkoval všem našim hostům. Myslím si, že to byla velmi dobrá reklama pro evropskou politiku výzkumu. Velmi vám za to děkuji. Samozřejmě vám přejeme spoustu úspěchu do budoucna, skvělou spolupráci s námi. A také doufám, že si zachováte vaší nezávislost, která bude velmi potřebná. A samozřejmě, pokud by se potřebovali pomoc, tak se nám ozvěte. A v tuto chvíli bych vám tady ještě jednou poděkovala. Tímto mohu uzavřít 16. bod našeho pořadu jednání. Yes. This day is a little bit terrible.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 Ladies and gentlemen, wir fahren fort. Dámy a pánové, budeme pokračovat. A teď v tomto krátkém čase se budeme snažit ještě věnovat tomuto důležitému tématu. My jsme si vyžádali studii o automobilovém a leteckém průmyslu a výsledky jsou tady a nejenže něco uvidíme, ale také něco uslyšíme. Rád bych pod, eh, přivítal paní Kajre Sousa Branko a taky pana Fernandese Penu. Já nevím, jestli jsem to správně vyslovil, ale v každém případě vás vítám a můžete samozřejmě hned začít. Až budete moci, tak začněte, prosím.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 byla prováděna mezi zářím 2008 až do únor 2009. Naše práce byla trošičku zdržena, nebo ta prezentace se pozdržela kvůli volbám do Evropského parlamentu. Takže to byl ten náš časový rámec, ve kterém jsme pracovali. A jelikož nemáme moc času, tak eh, začnu velmi rychle a stručně s naší prezentací. Jde o prezentaci eh, z odpovědného střediska. Za tuto studii jde o nadaci CIDAUT a budeme hovořit tedy o té metodologii a budeme hovořit také o doporu, hovořit o doporučení pro nové politiky. Můžete také hovořit se španělsky nebo portugalsky. Možná, že to bude pro vás jednodušší. Určitě to bude jednodušší. Protože tady máme spoustu tlumočníků, takže klidně hovořte svým mateřským jazykem. Ale i jelikož jsme tu studii udělali v angličtině, tak možná budu hovořit anglicky. <laughs> Bueno, yo voy a... No- Takže pokud vám to nevadí, tak budu hovořit španělsky. Děkuji za pozvání, za to, že zde můžeme být s vámi. A než vyřešíme tedy ty technologické problémy, tak bych trošičku pohovořila o středisku, eh, které tady zastupujeme a které nám také eh, dalo tu možnost získat dostatečný počet znalostí na to, abychom mohli vypracovat eh, tuto studii. Chtěli jsme vám říci, že jsme výzkumným střediskem, výzkumným centrem, které se začalo uh, zabývat hlavně automobilovým průmyslem, ale my jsme se samozřejmě vyvíjeli v průběhu let a začali jsme se zabývat také jinými průmyslovými odvětvími. Výborně, děkuji. A to z toho důvodu, že jsme eh, nacházeli synergie mezi různými odvětvími. A také jsme zjistili, jakým způsobem můžeme využívat znalosti z automobilového průmyslu také eh, v leteckém průmyslu nebo také na železnici. jednoduše, jak to vlastně bylo všechno, bylo možné, nebo díky čemu jsme mohli toto všechno uskutečnit. My jsme samozřejmě vyhodnotili ten hodnotový řetězec a díky tomu jsme mohli analyzovat potřebu až vše od tedy od té počáteční potřeby až do toho finálního produktu. To znamená, že díky tomu jsme získali dostatečný počet znalostí k tomu, abychom analyzovali opravdu všechny etapy. Co se týče automobilového průmyslu, tak je to průmysl, který je e, velmi náročný, co se týče času a součástek, také technologií, protože technologie se používají neustále častěji a častěji. A díky tomu jsme mohli analyzovat produkt. Tak já nevím, jako příklad e, hovoříme o dopravě. E, představte si pouze sedlo na koni Vídně, což je také něco, eh, co se eh, vyrábí, což je tedy také produkt, který je velmi eh, složitý a jsou to věci, které, které, kterými jsme se také zabývali, které jsme analyzovali a dostali jsme se až opravdu do těch prvních fází industrializace. Dále další klíčový bod Eh, předtím, než začnu hovořit, proč jsme také vyřešili náš technologický problém, je to, že jsme opravdu byli schopni vytvořit spoustu sekund sekundárních eh, výrobků na základě základního výzkumu. Ať už se jedná o automobilový nebo letecký průmysl, to vidíte například i na průsvitkách, eh, které již máte před sebou. Tady vidíte podnik, který vyrábí hliníkové součástky pro automobilový průmysl a jde tady o proces, který eh, byl zcela vyvinut námi a to je tedy produkce nebo výroba, která už eh, opravdu běží a běží také díky nám, začínají vyrábět také ty první vozy a vidíte, eh, že tyto podniky zároveň vyrábějí součástky pro letecký průmysl. A teď už můžeme hned přejít k cílům naší studie a já tedy v tuto chvíli předávám slovo Aně Sofii. Takže po této, po, této, po tomto stručném úvodu k studii. Hlavním cílem bylo identifikovat nejslivnější synergie a zjistit, zda se jedná o synergie důležité. A předložit návrhy, aby oba sektory mohly eh, těžit ze synergických efektů. Takže jsme postupovali podle následujícího e, přístupu. Napřed jsme prostudovali existující dokumenty a provedli jsme případové studie a analýzy, abychom tato doporučení eh, mohli předložit a synergie z toho vytěžit. Prověřili jsme více než 100 materiálů, 100 různých podkladů. Tyto technologie, cestovní mapy a i politické, strategické dokumenty, to vše k tomu patřilo. Hlavním cílem bylo dozvědět se o obou sektorech nebo od obou sektorů, e, jaké synergie by případně existovaly a zda existují nebo e, lze vyvinout evropské, evropská opatření k vývoji a podpoře těchto synergií. That have been uh, in this survey was, it was around 15 sections, but the two main topics was concerning the... Měli jsme 15 různých oborů, které jsme zkoumali, ale důležité bylo hledat potenciál synergií a v jakých technologiích. Ptali jsme se, myslíte, že iniciativa EU by mohla vaše synergie zlepšit a jak by se to dalo implementovat? Přibližně 60 e, z dotázaných osob reagovalo a e, my jsme s nimi e, mluvili telefonicky anebo přímo osobně. Hlavní evropské svazy, platformy k tomu patřili a přibližně 17 zemí se na tom podílelo. A jaké byly hlavní výsledky? Více než 80 zúčastněných se domnívalo, že tady existuje potenciál pro synergická zlepšení za předpokladu vývoje nových materiálů a elektronických systémů. Více než 70 se vyslovilo pro evropskou iniciativu ke zdokonalení spolupráce mezi oběma sektory. V rámci FP7 se eh, vyslovilo 80 pro. a od sektoru k sektoru lze ty technologie e, zlepšovat na různých úrovních. A nelze to hodnocení provádět globálně, protože se situace e, různí podle sektorů. Zkoumali jsme stávající potenciál a budoucí potenciál synergií. Například, jaké jsou budoucí vyhlídky v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, jak ji zlepšit. Of the automotive one. Also the system. Tento dodavatelsko-odběratelský řetězec v leteckém průmyslu může těšit, těžit z řetězce v automobilovém průmyslu. A i kodovací systémy automobilového průmyslu lze použít v oblasti aeronautiky. Také v oblasti standardizace by eh, mohlo dojít k pokrokům. Pokud je o technologie, tak většina dotázaných hovořila o nových materiálech. Pokud je o senzory v elektronice nebo o jiných eh, vestavných eh, elektronických systémech. Na druhou stranu mnozí eh, tvrdili, že existuje vysoký potenciál, ale neví se přesně, jak by ho bylo možno použít. A to je otázka alternativních pohonných hmot. Oba sektory na tom pracují, automobilový je v tomto ohledu mnohem dále a jsou to velké výzvy, takže neví se přesně, jak by bylo možno tuto technologii přenést nebo lépe využít. Středně velký budoucí potenciál se nabízí i v oblasti recyklace. Je známo, že automobilový sektor klade vysoké nároky na budoucí opětovné použití v, Euro- v Evropě a USA, ale iniciativy existují již mnohé ze strany Airbusu a Boeingu. Byly učiněny již určité kroky. Snad bychom tady nalezli synergie, ale spíše středně době. Je tady ale určitý potenciál. Ale ten dopad není tak velký. Například v bezpečnostních systémech Potenciál, který tady může existovat, eh, se možná týká um, malých um, letadel, ne velkých. Tady je, je určitý potenciál, ale už existují v této oblasti určité iniciativy, i když se zdá, že to eh, že to není tak velký potenciál. Tak um, jsou tady rozdílné požadavky mezi různými oblastmi, není to zas tak jednoduché. Tak ten potenciál <laughs> není tak velký, protože jsou tady malá letadla, ale iniciativa pilota potom by neměla velký dopad. Jak říkám, jsou tady některé iniciativy, ale její dopad je velmi malý. So, uh, based on these initiatives, in the, in the initiatives that has been uh, studied. Tak iniciativy, které jsme prostudovali, tady jsme viděli možnost určitých kroků, které by mohly být učiněny tak, aby to mohlo být posíleno. A to jsme rozdělili mezi krátkodobé a dlouhodobé eh, akce a to jsou ty, které jsou tady některé, které jsou jasné a jiné zase mají určitý potenciál synergetických efektů, ale není úplně jasné, co se dá udělat teď, abychom je mohli implementovat. Tak, co se týče krátkodobých akcí, většina z nich, tady ti aktéři si myslí, že lepším nástrojem je v ta sedm posílit synergie, investice do nových materiálů, elektronika a jiné podobné systémy, IT systémy a tak dál. A Delší, lepší iniciativy jsou zapotřebí, zvláště to, co se týče standardů a už tady byly vyvinuty mm, určité aktivity v automobilovém průmyslu. Dalším novým nástrojem, asi který by mohl být implementován, je pokusit se mm, mít eh, lepší, vztah, lepší strukturu celého dodavatelského řetězce. Pak jsou tu střednědobé akce, Tady tolik nejde o nové projekty, ale spíše udělat hlubší analýzu synergie, tak abychom věděli, co můžeme eh, testovat v kterém sektoru, případně to přenést, alternativní paliva třeba. A taky další důležitý aspekt je větší korelace mezi různými částmi, eh, oblastmi, všechny teď pracují a všechny, tady se vypracovává řada dokumentů a Mělo by to mít dobrý dopad na ně, tak aby lépe spolupracovali a pokoušeli se identifikovat mm, ty styčné body, kde to mohou teda spolupracovat ještě lépe. No so it's, it, it is an opportunity. Je to příležitost více profitovat ze zdrojů, které jsou k dispozici když tito výzkumníci spolupracují v některých oblastech a takto se dají zlepšit i dopady. A proto bylo, se rozpracovalo mm, osm možných oblastí. Chceme tady zlepšit synergie a tady jsou různé náklady na výzkum e, na nejrůznějších polích, takže když třeba tady jde o rozvinuté systémy, které by mohly být použity v obou sektorech, tak e, by měly tyto sektory spolupracovat a nejenom izolovaně jedna e, od druhé, aby dělali dvojkolejně to tež. Takže je důležité mít tady v těch poptávkách lepší koordinaci, lepší aktivity mezi týmy, tak abychom podpořili konkrétní projekty v rámci leteckého průmyslu, automobilového průmyslu, ale také mezi eh, různými týmy. Jde tady i o materiály a systémy a tak dále. Nejen eh, výzkum, ale jiné, jiné ta témata by měla být identifikována, která by mohla být společným zájmem. Tak eh, mluvíme také o dodavatelském řetězci v tomto programu. A je důležité, aby různé platformy konkretizovaly své programy tak, aby ty sektory spolupracovali, aby se dali dohromady, tak aby celý výzkum probíhal lépe. A dále by bylo zajímavé eh, posílit takové korelační iniciativy mezi klastry, automobilovým klastrem a podobně. To by bylo ku prospěchu malých a středních podniků. A bude zajímavé sledovat, jak za pár let ta spolupráce bude vypadat, jestli bude pokračovat a pokud ano, jaké budou její dopady a třeba bude zřízena nějaká observatoř nebo jiný mechanismus, který bude sledovat vývoj této spolupráce mezi automobilovým a, e, a nebo leteckým průmyslem. Další důležitá věc je mít korelaci mezi evropským a e, mezinárodním nebo výzkumem. To jsou takové sítě. A jeden bod, k kterému tady někdo něco řekl, pokud budou existovat e, kroky, které budou společné pro obě oblasti, tak e, by se to nemělo odehrávat jenom v jednom sektoru, ale měly by do toho jít oba sektory společně. Tak, to byly takové závěrečné poznámky. Jeden důležitý bod je, letecký a automobilový průmysl by oba měly být začleněny do těchto iniciativ a tak eh, můžeme zajistit, že konečný produkt bude pak aplikován v obou sektorech. A ještě na závěr bychom měli vzít v úvahu, že tato studie byla provedena mezi únorem, tedy mezi zářím 2008 a únorem 2009. Takže některé z těchto otázek Některé věci pokročily minulý rok, teď už máme dnes, ale máme více informací než tenkrát. Vyjádřila jsem se stručně. Herzlichen Dank den beiden Damen für... Děkuji srdečně oběma dámám za prezentaci jejich studie. Jsem velmi rád, že váš, že váš projev byl opravdu dost rozsáhlý. Je mi opravdu velmi líto, že jsme vám nemohli dát více času, ale máme tady první za, prvního zájemce o slovo, pan Odi. Máte slovo? Velmi, velmi, velmi stručně. Vaše organizace je nevládní neziskovou organizací. Komu ale patří? Kdo rozhoduje v této organizaci? proč eh, vůbec eh, tady tuto studii máme na pořadu jednání. To by mě nejvíce, samozřejmě víme, že vás eh, podporujeme, ale chtěl bych rád vědět, proč tady zrovna dnes je tato studie na pořadu jednání. Hovořili jste o leteckém průmyslu automobilovém průmyslu, ale kde je železnice? Proč se tady zaměřujeme na automobily a letadla pouze? Co je, se děje s železnicí? Bude se vypracovat nějaká dodatečná studie o železnici? E, ještě jedna taková obecná poznámka, pane předsedo. Já si myslím, že pro poslance, stejně jako pro každého evropského občana, když eh, vidíme ty informace, které dostáváme v souvislosti s politikou výzkumu, ať už jde o komunitární nebo národní politiky, tak eh, samozřejmě existuje spoustu struktur, velká spousta struktur a nadací, eh, různých orgánů, a já si myslím, že můžeme se dostat do chvíle, eh, kdy už nebudeme vědět, kde jsme. Velmi často se, podpo- se porovnává zemědělství s výzkumem, protože se velmi mnoho peněz investuje do zemědělství, ale ne možná úplně nejlepším způsobem. A proto my musíme dokázat, že všechny ty naše investi- investice do výzkumu jsou účinné. To znamená, máme nějaké hmotné důkazy a to je tedy tedy pár eh, závěrů, které mám, i když to možná nepřímo souvisí s tím, co bylo řečeno. Děkuji. A chcete na to v tuto chvíli odpovědět, prosím? Ano. Eh, ráda bych odpověděla na několik eh, otázek, které tedy byly eh, namířeny na mě, protože ty ostatní věci bude muset zodpovědět předseda. To znamená, co se týče našeho střediska, vy jste se ptal, jak eh, jaká mm, organizace jsme. Jsme nadace nezisková, zabýváme se výzkumem a jsme naprosto nezávislí, nejsme závislí ani Nemáme žádné privilegované vztahy s nikým. Máme samozřejmě patrona. E, to jsou samozřejmě e, orgány naše, naší vlády, stejně jako všechny ostatní střediska a orgány, které jsou řízeny vládou nebo podporovány vládou. Co se týče té další otázky, eh, proč eh, nehovoříme o železnici v této studii, eh, já zcela s vámi souhlasím, protože je to téma, které je naprosto zásadní a kromě toho může docházet k synergím a lepším vztahům mezi všemi těmito třema odvětvími. A my opravdu na tom pracujeme. Nicméně, co se týče zadání této studie, tak v zadání této studie se hovořilo po pouze o těchto dvou odvětví, automobilovém a leteckém. Nicméně na základě své vlastní zkušenosti vám mohu říci, že existuje stále více a více technologií, které mohou být využity ve všech třech odvětvích. A teď si nevzpomínám, jaká byla poslední otázka. Eh, ptali jste se, nebo říkal jste, že existuje spousta organizací a středisek a že už nevíme, kde jsme. Nevím, zdali jsem opravdu tím nejlepším člověkem, eh, který vám na to bude moci odpovědět, ale v každém případě chci říci, že my jsme opravdu tou organizací, která dělá ten první krok lepší racionalizaci nákladu. Samozřejmě existuje více orgánů a evropská politika politika výzkumu se hodně zaměřuje na práci, která nebude dvojkolejná, která se nebude duplikovat a chce zamezit tedy zdvojení práce a myslím si, že eh, to, o co se snaží tato studie, je o další krok vpřed. Jde o to, eh, že hledáme synergie a hledáme opravdu ty eh, věci, které se překrývají v různých sektorech. To znamená, jde o takovou transversální studii a eh, my na tom pracujeme, pracujeme na synergiích a také z toho důvodu jsme od automobilového eh, sektoru přešli k letectví a samozřejmě, že pracujeme i na železnici. Nevím, zdali jsem vám odpověděla na všechny vaše otázky, kolegyně Trautmann. Děkuji, pane předsedo. Musím se přiznat, že já jsem se velmi těšila na prezentaci této studie protože já jsem eh, z regionu, který se opra- je opravdu na špici, co se týče vývoje budoucích automobilů a také se zabýváme letectvím ale pouze jednou součástí leteckého průmyslu. Na východě Francii vyvíjíme spoustu aktivit eh, v které se týkají výroby součástí pro jaderné elektrárny. A já jsem si všimla, že existuje spousta možností, jak všechno toto propojit nebo jak eh, převádět mm, různé kompetence. A to je velmi důležité a hlavně také eh, v této eh, situaci v hospodářské krizi. Nicméně, mé následné otázky o hovoříme tady také o, o samotných výrobcích, nebo eh, které, která odvětví nebo jaké podniky v, tom, v, tě, v těchto sektorech jste eh, studovali? Protože eh, co se týče letectví a automobilů, tak hovoříme samozřejmě o palivech, ale co se týče zaměstnanosti, tak to je další téma, na které musíme reagovat opravdu co nejdříve. Ehm, dále, co se týče eh, řízení a inteligentní energie, tak tady také musíme eh, najít spoustu zásadních eh, odpovědí. Vy jste nám tady dali seznam některých aspektů, ale já jsem od vás očekávala, že díky této studii budeme mít nějakou novou metodologii. Vy jste klasifikovali tyto různé oblasti, hovořili se o tom, co lze doporučit, eh, jak lze pozměnit politiky středně a dlouhodobě, hovořili se o tom, eh, co má nižší a vyšší potenciál, ale my musíme být schopni vyhodnotit a říct, proč sedmý rámcový program by mohl být mobilizován nebo um, využit uh, účinnějším způsobem. Možná, že jsem si to všechno nepřečetla dobře, ale mně jde o to, zdali už existuje eh, nějaký výzkum, například co se týče patentů nebo společných patentů, zdali existují společné fondy jakým způsobem se to všechno odráží na skutečnosti. Já jsem trošičku překvapena. Eh, ta studie je samozřejmě zajímavá. Vy jste říkali, že se neví velmi dobře, zdali dochází k těmto eh, převodům znalostí, anebo zdali existuje potenciál. A pokud existuje, jak si to převádění těch znalostí a kompetencí, tak eh, jakým způsobem to probíhá? Já bych ráda měla spíše údaje o tomto, protože taková obecná prezentace a taková akademická prezentace, kterou jsme si zde vyslechli, tak ta nám řekne něco o všeobecném eh, panoramatu, ale já nic nevím o modus operandi, o tom, jak ta situace opravdu operativně vypadá ve skutečnosti, jak se tyto sektory propojují, eh, kde existují ty hlavní perspektivy a také nevím přesně, jaká očekávání můžeme mít Dále si myslím, že je také velmi důležité vědět, jakým způsobem budeme tady kvantifikovat nebo měřit eh, vykonané úsilí. Vy jste hovořili o tom, jaké úsilí musí být vyvinuto, vyvinuto na regionální, národní a komunitární úrovni. Takže toto jsou ty tři úrovně, o kterých jste hovořili. Ale jakým způsobem si myslíte, že by se měla chovat Evropa vůči ostatním státům, jako například Spojeným státům americkým nebo Číně. Eh, dále jste hovořili o um, automobilovém podniku, o Volvu a to je v podnik, který byl eh, koupen čínskou, eh, čínským podnikem, který vybíra, eh, vyrábí domácí elektrospotřebiče. A já tady moc tady nevidím vztah mezi automobily a domácími elektrospotřebiči. Já vůbec nevím, já možná jsem to nepochopila, ale nevím, pokračujeme vpřed anebo ne? Mohu ještě předat slovo panu uh, Henovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na to, co již uvedli oba předřečníci a budu stručný. Nacházíme se skutečně na okraji hospodářství my jsme zjevně nezadali správnou studii, protože jestliže sektor železniční nebude zasazen do kontextu s automobilovým průmyslem a leteckým, pak máme problém. Jestliže eh, to nebude provázáno se základním výzkumem, s výzkumem o těchto věcech, pak to bude problém. Zadali jsme nesprávnou studii. Je velmi obtížné eh, získat pohled do budoucna takovýmto způsobem, nebo vhled do budoucna. Jestliže podstatným faktorem jsou náklady eh, eh, na práci, tak budeme mít problém vždy, protože čím dále, tím více eh, výrobních eh, středisek eh, automobilového průmyslu jsou přesouvány do zahraničí, například do Ruska, a pak se jednotlivé díly zase posílají zpět my bychom mohli situaci v Evropské unii zjednodušit, ale ve výzkumu je to velmi komplikované jestliže Spojené království, Itálie a Nizozemí budou financovat bojové letouny, tak proč bychom měli my financovat výzkum, jestliže vznikne konkurent z Číny a Eh, vznikne ekvivalent. Samozřejmě, že můžeme usilovat o úspory a i získat úspory a eh, zisky, ale pouze za předpokladu, že naše produkty budou respektovány a chráněny, protože my máme ještě i jiné předpisy než jiní nebo jiné země. A pak ještě další bod. generace takzvaného baby boomu zanedlouho odejde do důchodu a e, e, jaká opatření finančního rázu mm, e, jsou plánovány, aby byla tato generace nahrazená. Ta generace vlastně byla tou silnou stránkou automobilového průmyslu v Evropě. Tak kdybyste laskavě odpověděli na otázky a také byli velmi struční, prosím, nebo stručné. So concerning the Uh, se týče průmyslu, to je to, co paní Trautmann zmiňovala. Ale jsou tady různé studie některých výrobců, ale také mm, jde o různé komponenty. Jsou tu i univerzity, Měli jsme několik středně velkých středních podniků a průmyslových odvětví, která předložila své stanovisko a navíc jsme měli zpětnou odezvu od nich, od združení, která se pokoušela um, vytvořit klastry, tedy klastry také předložili stanovisko, ale to spíš platilo pro ty menší aktéry v, těch, v obou sektorech. Eh, Co se týče metodologie, Hlavní přístup této studie je eh, vytvořit tyto synergie. Jak by se to dalo udělat, to je to, co bylo již řečeno a většina aktérů zastává názor, že by se to mělo odehrát v rámci výzkumného programu sedmého a že by se měly udělat nějaké kroky jsou to projekty CCS nebo jiné technologie, které mm, byly eh, definovány jako technologie s vysokým potenciálem. Jak jsem říkala předtím, tak některé technologie, jako například alternativní paliva, eh, ta se týkají obou sektorů. A, ale je to dost komplikované vyřešit, jak na to, protože požadavky jsou rozdílné. Ehm, otázka toho, jak technologie může být přenesena z jednoho místa na druhé. A to jsou věci, které, eh, kde je zapotřebí více výzkumu. A proto studie navrhuje něco, co už bylo implementováno poslední eh, výzvě tohoto sedmého rámcového programu. Bylo to téma, které se týkalo využití alternativních paliv v různých dopravních, v různých eh, typech dopravy. Takže toto je první krok pro následný výzkum. Jaký typ úsilí bychom měli vyvinout? Závisí to zájmu sektoru, aby se dostal dál, protože ten sektor je právě ona oblast, která mm, musí být zaangažována stoprocentně do těchto mm, akcí, tak aby to mělo správný dopad. A co se týká akcí EU, tým kolem této studie věří, že Evropská komise v rámci sedmého výzkumného programu by měla vyvinout větší úsilí a pokusit se podpořit společné projekty mezi oběma sektory. Ale <clears throat> je nezbytné, no, povinné, aby aktéři z obou sektorů spolupracovali aby požadavky obou sektorů mohly být naplněny. To je důležitý bod. Takže myslím, že jsem víceméně vyčerpala vše, nevím, jestli něco chybí ještě. Možná bych něco dodala k tomu, co řekla moje kolegyně v tom smyslu, že se jednalo o první studii a to, co nám šlo, bylo to zjistit, zdali má smysl vyvíjet činnosti v souvislosti s převody technologie z jednoho odvětví do druhého. Co se týče detailů a materiálu, tak chci říci, že se jedná o strukturální materiály z nanovláken, Jde o to, aby vážili méně, aby vstřebávali zároveň ale více energie a více hluku, to je jasné. Ale tato práce se více zaměřuje na organizace, které v současné chvíli existují. Jde tedy o půly existující, o existující platformy, o místa, kde se definují daleko konkrétnějším způsobem eh, oblasti působení nebo práce. Jedno z témat, které hledáme a o kterém se hovoří také v jednom našem doporučení, eh, je to, že se dostatečně silně eh, nedělá nic pro to, aby se opravdu ti aktéři setkali u jednoho stolu a dohodli se na převodu této technologie. Kromě toho mm, svět průmyslu je samozřejmě něco, co s naším světem nemá nic společného. Vy jste dále, kolegyně Hes, vy jste hovořili o úsporách o úsporách pro vědu a výzkum. Eh, já si myslím, že my v naší studii nehovoříme o žádných úsporách, eh, protože my si myslíme, že naopak eh, v různých oblastech bychom potřebovali ještě více peněz, ale šlo nám hlavně o optimalizaci, aby se opravdu využívaly ty prostředky účinným způsobem. Děkuji, děkuji, takže zaznělo tady spoustu otázek, ale také spousta odpovědí. Děkuji za to, eh, že jste k nám přišli. Děkuji tedy všem našim hostům a také všem eh, našim kolegům ve výboru. My se uvidíme v této místnosti zítra v 9 hodin ráno. Děkuji, nashledanou.